Vážení kolegové, srdečně vás vítám na dnešním zasedání. Měli bychom se pustit do práce, protože nás čeká poměrně dlouhé hlasování. Viděli jste ten tlustý balíček. Já si přesto myslím, že se nám podaří hlasováním projít rychle. A já bych ráda začala prvním bodem schválení pořadu jednání. Nemáte-li žádné námitky, budu předpokládat, že eh, s navrženým programem takto souhlasíte. Nevidím, že by někdo měl něco proti, takže budeme postupovat podle programu. Bod 2 schválení zasedání eh, ze schůzí, návrhy protokolu zasedání výboru 19. až 20. listopadu, 3. prosince a 22. ledna naleznete ve svých podkladech k tomuto zasedání. Máte k těmto zápisům nějaké připomínky? Nemáte? Dobře, navrhuji tedy, abychom jako obvykle zápisy považovali za schválené, pokud během tohoto zasedání nebudou nahlášeny žádné námitky. Dostáváme se k bodu 3, sdělení a předsedy. Tlumočení máme dnes do francouzštiny, němčiny, italštiny, angličtiny, řečtiny, španělštiny, portugalštiny, češtiny, estonštiny, maďarštiny, polštiny, slovenštiny, bulharštiny a rumunštiny. Zasedání je vysíláno na internetu. A pak tady máme usnesení koordinátoru ze 4. února 2019. 5. února vám byly, e, ta, byla tato usnesení zaslána e-mailem. Oficiálně budou považována za schválená, pokud do 8. února nevznesete žádné námitky. Jsem mimořádně potěšena, že dnes máme hosty, 13 zástupců německého spolku Bundesjugendring, e, kteří se chtějí podívat na naše jednání o Erasmu o Plus a o dalších tématech. Vítám vás a doufám, že se vám bude v Bruselu líbit. Dále bych vás chtěla poinformovat o tom, že s ohledem na to, že nebyly vznešeny žádné písemné návrhy k našemu Eh, mm, komentáři eh, k návrhu komise eh, o Erasmu Plus v situaci Brexitu budou tímto považovány za schválené a to podle článku 50 odstavec 2 podle zjednodušeného řízení, v rámci kterého byla tato zpráva vyřízena. Předpokládám, že během prvního týdne na plenárním zasedání v březnu o této věci bude hlasováno. Dále tady máme pilotní projekty a přípravná opatření k rozpočtu 2020. Pokud jde o rozpočet 2020, pracovní dokument o PPAs bude představen 7. března během zasedání výboru budget a jsou tam zahodnuty návrhy paní Holmeier, která je hlavní zpravodajkou ve výboru pro rozpočet. Potom dostaneme také pokyny, pokud je o lhuty a pravidla, kdy mají být PPA předkládány pro předběžné hodnocení a o tom vás potom budeme informovat. Rozpočet uspořádá informační zasedání o rozpočtovém řízení 2020 a mm, pro PPA, pro kolegy z výboru, poradce a asistenci 8. března. Lhuty pro předkládání PPA budou ještě oznámeny a potvrzeny. Dále bych vám chtě, všem chtěla připomenout to, na, na co jsme upozorňovali již mailem, tedy že bezprostředně po hlasování bychom rádi udělali rodinnou fotografii našeho výboru, takže vás žádám, abyste neopouštěli po hlasování sál, ale abyste tady zůstali, abychom si mohli udělat fotografii. Sekretariát v tuto chvíli připravuje brožuru o práci našeho výboru v posledních pěti letech a tam samozřejmě rodinná fotografie nemůže chybět a, a tomu bychom se chtěli věnovat právě dnes, udělat fotografii dnes, takže prosím po hlasování neodcházejte, schromáždíme se tady vepředu a uděláme si, doufejme, pěknou fotografii. To by bylo vše eh, k informacím předsedkyně a eh, nyní tedy přikročíme k hlasování. Dnes tady máme eh, dva důležité návrhy zpráv k hlasování. Eh, máme tady zprávu Erasmus, program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu mládež a sport. Spravodajem, sport spravodajem byl pan Milan Zver a já bych se ho chtěla zeptat, zda by si chtěl vzít úvodem slovo. Ne, dobře, můžeme tedy rovnou přejít k hlasování. Všichni máte jistě své hlasovací karty v hlasovacích zařízeních a můžeme začít pozměňovacím návrhem 1, 84 a 85, které jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 87 eh, to je také bod, který eh, patřil do této řady. Eh, dále hlasujeme o kompromisu 1.1. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. 1, 2, kompromis 1, 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 1, 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 2, 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 2.2. A to na straně 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 2, 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 263. Kdo je pro? A to na straně 28. 263. Je to na straně 29. 263, kdo je pro? Proti? Strčeli se zamítnout. Dobře, můžeme to ověřit. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 18 eh, eh, pro, 9 proti, 9 pro, zamítnuto. A nyní 168, kde je pro, proti. Eh, bohužel nevidím na ta čísla, takže prosím, ustupte s tou kamerou, kdo je pro, proti. Zdrželi se, myslím si, že to bylo zamítnuto, ale raději to ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. 13 eh, ku 13 zamítnut. Kompromis 2, 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3, 1. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 3, 2. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 3, 3. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 4, 1. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. Kompromis 4.2, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 4.3, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5.1, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5.2, kdo je pro? I když omlouvám se, to bude jmenovité hlasování. 5.2 hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. 17 11 a schváleno. Kompromis 5.2a tím pádem padá a hlasujeme o kompromisu 5.3. Máte něco eh, k jednacímu řádu? Do mikrofonu, prosím. byla chyba na hlasovacím seznamu. Bylo by možné hlasování, prosím, zopakovat? V zásadě by k tomu dojít nemělo, pouze pokud by všichni souhlasili, tak můžeme odhlasovat. Pokud nikdo nebude mít námitek proti tomu, abychom hlasovali opět dva ještě jednou, tak můžeme hlasovat opakovaně. Dobře, vraťme se tedy zpět. Máme teď dva alternativní kompromisy k článku 2 odstavec 1 bod 25. Jednak tady máme kompromisní návrh pana zpravodaje a druhý kompromis, alternativní, je kompromisním návrhem SND, ALDE, GUE a Zelených. Nejprve budeme hlasovat o kompromisním návrhu 5.2 o kompromisním návrhu zpravodaje. A to jmenovitě. Tímto zahajuji hlasování. Geschlossen. Hlasování je u konce. 20 proti, 9 pro, takže to byla opravdu chyba. Ano, ano, všimla jsem si toho, ale nemohu to přece komentovat. Tím se dostáváme ke kompromisu 5.2a, také o jmenovitě zahajuji hlasování. So, jetzt. Geschlossen. Hlasování je u konce. Velkou většinou 21 ku 7 a jeden se zdržel schváleno. 5-3. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 6-1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 6-2. To je no, o velký kus dále vzadu. 6-2. Na, nalezli jste to? U nás je to strana 78, sociální demokraté na straně 78 a u ostatních netuším. 6, 2. Našli jste? Dobře, můžeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 6-3 pro, proti, Strčeli se, schváleno. Uh, eh, 272, pozměňovací návrh 272. Nalezli jste? Pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Kompromis 7.1. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 7.2, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 7.3 na další stránce, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Empl 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 8.1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 8.2. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 9.1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 9.2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 10, 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Eh, rozpočet 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. To ověříme. Budget 22. Zahajuji hlasování. Je to na straně 101. Budget 22. Hlasování je u konce. 21 eh, ku 8 schváleno. Kompromis 10 2. 10 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 10 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 11. Pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Uh, 252, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 13. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 15, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 15 pro, to už jsme, to už jsme právě odhlasovali. Omlouvám se. Tím se to samozřejmě nenapraví, alespoň obvykle. Ale každopádně se omlouvám. Teď tady máme závěrečné hlasování. Jmenovitě hlasujeme nejprve o změnách návrhu legislativní, legislativního návrhu. Zahajuji hlasování. 28 pro, jeden hlasoval proti, schváleno. Blahopřeji. Druhé hlasování také jmenovitě, a to o kompromisu 16, změna eh, návrhu legislativního usnesení, zahajuji hlasování. Hlasování u konce. 29 pro, to znamená jednomyslně schváleno. A závěrečné hlasování. Budeme hlasovat o obou textech celkově. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. 28 pro, 1 proti téměř jednomyslně schváleno. Srdečně blahopřeji zpravodaji. A děkuji také za to, že tím, že jste vyjednal tolik kompromisů, eh, tak eh, tím jste nám život velmi zjednodušili. Děkuji i stínovým zpravodajům protože jinak bychom se tady museli prokousat stostránkovým hlasováním, to by bylo mnohem složitější. Myslím si, že se nám celkově podařilo vytvořit dobrý text a Teď už se musíme pouze snažit o to, abychom nalezli dobré řešení s radou. Děkuji všem stínovým zpravodajům, panu zpravodaji, ale samozřejmě také sekretariátu a všem zaměstnancům, kteří intenzivně napomohli tomu, abychom vypracovali tak kvalitní text. Nyní tady máme Eh, schválení eh, zprávy o zavedení programu Kreativní Evropa 2021 až 2027. Spravodajkou je Silvia Kosta. Eh, Silvie, chceš si vzít slovo? Chtěla bych pouze poděkovat kolegům, stínovým zpravodajům a poluspravodajům. děkuji frakcům i politickým poradcům za to, že tak intenzivně pracovali a děkuji také sekretariátu, hlavně Koša Luka, koše a lukce. Eh, Za to, že nás tak podpořili a doufám, že během příštího legislativního období po hlasováním na plénu se budeme moci držet tohoto podkladu, také pokud jde o rozpočtové požadavky. Děkuji. Takže se dostáváme hned k hlasování. Začneme kompromisem jedna, Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Přejdeme 262, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 263 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 267 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 268 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, to bych ráda ověřila. 28. Zahajuji hlasování. Ukončuji. 14. 11. Přijato. Kompromis 6 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 7 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 8 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijat. Přejdeme k pozměňovacím návrhu 32. Eh, pro, proti, zdrželi se, to necháme ověřit, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 15 14 zamítnuto. Teď přejdeme k 34. Pro? Proti? Zdrželi se. Myslím si, že i toto bylo zamítnuto, ale raději to ověříme. 34 ověříme. Ukončuji. 15 k 13 zamítnuto. 299 pro. Proti zdrželi se přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 35 eh, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se eh, přijat. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 15a pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijat. 341, 340 a 339 identické pro, proti, zdrželi se přijat. A teď přejdeme ke kompromisu 17 pro, proti, zdrželi se přijat. 347 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 348 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijat. 353 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se přijat. 30, 53 eh, eh, pro, proti, zdrželi se přijat. 44 pro, proti, e, zdrželi se, to bych ráda ověřila. 43, zahojí hlasování. Ehm, paní předsedkyně se opravuje, 44 budeme ověřovat. Ukončuji hlasování. 15 14 zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 22. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 23. Eh, Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 24. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 25. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 26. Pro, proti, zdrželi se přijat. A ehm, teď jsme, uděláme obrovský eh, skok ehm, k kompromisu 81. Pro, proti, zdrželi se přijat. 406. Pozměňovací návrh 406. Pro, proti, zdrželi se zamítnut. Budget 10. Pro, proti, zdrželi se přijat. 407 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 408 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 409 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 410 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 411 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 412 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 413 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 414 pro, proti, nechám to ověřit, 414. Ukončuji hlasování. 14 ku 14 zamítnuto. Eh, I didn't get... Já jsem se dostala hlasování, takže se omlouvám. Měla jsem plus. Dobrá, takže 15, 14, omlouvám se. Bylo to plus. Tak, kde jsme teď byli? Ano, pokud ten stroj nefunguje, tak to tam můžeme akceptovat. 54 pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže 414, jaký byl poslední výsledek? To bylo přijato. Ano. Protože to bylo 14 ku 14 a s Michailou 15 ku 14. 54 pro, proti, zdrželi se, 54. Nechám to ověřit. 54. Končuji. 18 k 11 zamítnuto. 415 pro, proti, zřeli se zamítnut. 416 a 417 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 418 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. 419 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, přijat. 423 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 422 pro, proti, zdrželi se zamítnout, kompromis 82 mm, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se přijat, 428 pro, proti, zdrželi se přijat. 429 pro, proti, zdrželi se. Nechám to ověřit. 429. Ukončuji. 18 k 11 přijato. 430 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. 433 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 434 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 83 pro, proti, zdrželi se, přijat. 437 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 61 byla stažena, ústní pozměňovací návrh 438. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 30. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 442. Pro? 442 a 443. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 444. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 445 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 446 pro. Proti. Zdrželi se zamítnut. 447 pro. Proti. Zdrželi se zamítnut. 448 pro. Proti. Zdrželi se zamítnut. 449 pro. Proti. Zdrželi se zamítnut. 450 pro proti, e, zdrželi se zamítnout. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Přijat, pardon. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 33 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 35, pro. A tak to už jsme měli, omlouvám se. Byla jsem rychlejší, Stačilo jsem sledovat. Tak, nechám ještě jednou ehm, hlasovat k 34. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 462 pro, Proti? Zdrželi se přijat. Dobře, tak to necháme ověřit. Ukončuji. Zelení mají o jeden, o jeden, eh, o jeden hlas um, navíc. Někdo musí stáhnout. Hlas, děkuji. ukončuji hlasování. 17 k 11 přijato. Omlouvám se. 463. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 35. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 69. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Ano, dobře, necháme ověřit 69. Eh, Ukončuji hlasování. 18 k 11 přijato. Kompromis 36 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se přijat. Budget 11 pro, proti, zdrželi se přijat. 72 pro, proti, zdrželi se přijat. 470 pro, tak 471, mluvám se, kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím si, že to bylo přijato, ale nechám to ověřit. 471. Končuji. 21 ku 8 přijato. Tak, tady nebyly dobře ruce nahoře. 472 e, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 38 pro, proti, zdrželi se přijato. 474 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnout. 476 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 74 pro, proti, zdrželi se přijat. Tak dobře, necháme ověřit 74. Končuji hlasování. 15 ku 14 zamítnuto. Mluvám se, říká paní předsedkyně. Je 75 pro, proti, zdrželi se. A protože to bylo taky tak těsné, tak to přes, pře, prověříme. Ukončuji. 14 ku 9. Zamítnuto. Kompromis 39. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 480 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 77. Ukončuji hlasování. 12 k 11 zamítnuto. 481 pro, Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 40 pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 40a pro? Proti? Zdrželi se přijat. 488 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 489 pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. 490 pro, proti, zdrželi se. Nechám ověřit, nebylo to jasné. 490. Zahají hlasování. končí hlasování. 18 ku 10 zamítnuto. Kompromis 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 42 eh, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 43 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 44 pro, proti, zdrželi se, přijat. 508 pro, proti, zdrželi se, přijat. 72 pro, tak, pardon, 82 pro, proti, zdrželi se přijat. 509 pro, proti, zdrželi se přijat. 83 pro, proti, zdrželi se přijat. Dobře, necháme ověřit. 83. Ukončuji. 18 k 10 přijato. 84 pro. Proti? Zdrželi se. Teď eh, vůbec nebyly zvednuty ruce, prověříme 84. Ukončuji. 18 ku 10 přijato. Vidím, že jsou tady lehké známky únavy. 85. Pro, proti. Zdrželi se. Ověříme. 85. -ku. Tak to bylo přijato, ale končí hlasování k 85. Ano, je to jasně přijato. Kompromis 50, eh, pardon, 45 pro, proti. Zdrželi se přijat. Kompromis 46 pro, proti zdrželi se, přijat. 517 pro, proti, zdrželi se, přijat. 518 pro, proti, zdrželi se, ověříme 518. Ukončuji. 14 ku 14 je zamítnuto. 87 pro. 87. To je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 519 pro. Proti? Zdrželi se zamítnut. 520 pro. Proti? zdrželi se zamítnut. Kompromis 47. Pro, proti, zdrželi se přijat. 523. Pro, proti, zdrželi se zamítnut. 524. Pro, 524. Kdo je pro, proti, zdrželi se, necháme uvěřit. 524. Zavírám hlasování. 15 ku 14 přijato. 525 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 526 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 527 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Kompromis 48 pro. Proti zdrželi se přijat. 90 pro, proti, zdrželi se. Nechám to ověřit, 90. Zahajuji hlasování. Ukončuji. 13 k 11 přijato. Kompromis 49 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Kompromis 50 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Kompromis 51 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 50, 51 jsme zrovna měli, takže kompromis 51 teď pro, proti, zdrželi se, přijat. 541 pro, proti, zdrželi se zamítnut 542 pro, proti, zdrželi se zamítnut 544 pro, proti, zdrželi se zamítnut 543 pro, proti, zdrželi se zamítnut 94 pro, proti, zdrželi se přijat 95 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 52 pro proti, zdrželi se, přijat. 547 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 548 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 549 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 53 pro, proti, zdrželi se, přijat. 554 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 54 pro, proti, zdrželi se přijat. 557 pro, proti, zdrželi se přijat. 558 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 559 pro, proti, zdrželi se přijat. 99 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 55 pro, proti, zdrželi se přijat. 567 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 101 pro, proti, zdrželi se přijat. 500, kompromis 56 pro, proti, zdrželi se přijat. 575 pro, proti, zdrželi se, to necháme ověřit. 575. Pět, sedm, pět. Ukončuji. jedna ku osmi. Kompromis 84. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis eh, 57. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 1. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 58 ehm, pro, proti, zdrželi se, přijat. 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 119 pro, proti, zdrželi se přijat. Trojka pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 59 pro, proti, zdrželi se přijat. 126 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pětka pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 60 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 61 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 62 pro, proti, zdrželi se, přijat. 63 pro, proti, zdrželi se, přijat. 145 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 64, tak pardon, říká paní předsedkyně 7, pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. 100 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 64 pro, proti, zdrželi se, přijat. 151 pro, proti, zdrželi se, nechám to ověřit, 151. Ukončuji. 16 13 zamítnuto. 155 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se. Nechám ověřit. Pozměňovací návrh 9, zahojí hlasování. Ukončuji. 15 13 zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se, přijato. 156 a 157 pro, proti, zdrželi se, přijat. 10 pro, proti, zdrželi se, přijat. 160 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo přijato, ale raději nechám ověřit. 160. Končuji. Ano, přijato přijato 17 k 12. Kompromis 66 pro, proti přijato. Kompromis 67, kde je pro, proti drželi přijato. Kompromis 68 pro, proti drželi přijato. Budget 1 pro, proti zdrželi zamítnuto. Kompromis 69 pro, proti zdrželi přijato. Kompromis 70 pro, proti, přijato. Návrh 181, eh, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 186 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi, Přijato. Budget 3 pro, proti, žili přijato. Kompromis 71 pro, proti, žili přijato. 191 pro, proti, zdrželi. Bylo to, myslím, přijato, pro jistotu to ale ověříme. Končím hlasování. Takže zamítnuto 16 ti, proti 13. 189 eh, pro, proti zamítnuto, kompromis 72 pro, proti drželi přijato. Kompromis 70 pro, proti byli přijato. Návrh 14 pro, proti drželi přijato. 195 pro, proti drželi zamítnuto. 196 pro, proti, zdrželi, tak to ověříme. 196. Končím hlasování. 17 proti 10 zamítnuto. 197 um, pro, proti, zamítnuto. 199 pro, proti, drželi Přijato 200 pro, proti, zamítnuto 201 pro, proti, byli zamítnuto. Budget 4 pro, proti, drželi přijato. Budget 5 pro, proti, drželi zamítnuto. 202 pro, proti, drželi zamítnuto. 203 pro, proti, zdrželi, to ověříme, 203. Končím hlasování. 17 proti 12 zamítnuto. Kompromis 74 pro, proti zdrželi přijato. Kompromis 75 pro, proti zdrželi přijato. 214 pro, proti zdrželi zamítnuto. 213 pro, proti, zdrželi. Věřím, že to je zamítnuto, ale uvěříme to. Končím hlasování. 14 proti 14, takže zamítnuto 215 pro, proti, zdrželi zamítnuto 216 pro, proti, zdrželi zamítnuto 217, 218 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Kompromis 76 pro, proti, zdrželi přijato. 223 pro, proti, zdrželi. To věříme. 223 otevírám hlasování. Končím hlasování. 18 proti 11 přijato kompromis, 77 pro, proti zdrželi přijato 231 pro, proti zdrželi zamítnuto. Kompromis 78 pro, proti zdrželi přijato. Kompromis 79 pro, proti zdrželi přijato. Kompromis 80 pro, proti zdrželi přijato. 246 pro, proti zdrželi přijato. 247 pro, proti zdrželi zamítnuto. 21 e, pro, proti přijato. 248 pro, proti přijato. 249 pro, proti, zdrželi přijato. 22 pro, proti, zdrželi přijato. 251 pro, proti, zdrželi Mm, 251, mm, to uvěříme. Končím hlasování. Dvěstě padesát dva pro, proti, zdrželi přijato. 253 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 254 pro, proti, zdrželi přijato. A teďka přejdeme k závěrečnému hlasování. Jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. 28 hlasy pro, nikdo proti, jedno zdržení. Takže tím jednomyslně přijato gratuluji Silvie a také gratuluji stínovým zpravodajům a sekretariátu a samozřejmě všem spolupracovníkům, eh, kteří, eh, díky kterým tady máme dobrou tedy pozici, se kterou můžeme jít mm, do jednání s radou. Tím se dostáváme k fotografováním. Takže prosím všechny poslanci, kteří chtějí na skupinové foto, eh, tak prosím dopředu a pak uděláme ještě jednu s celým sekretariátem a všemi spolupracovníky frakcí.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 Dear colleagues, please take your seat again. Posaďte se. Vážení kolegové, Vážení kolegové, nyní se dostáváme k bodu 6 dnešní schůze a tady jde o mm, studii, si vyžádal výbor KULT a Policy Department P eh, na téma boj proti eh, nedokončení školní docházky v EU. Jedná se o jako minule, když jsme měli, o, dis, měli studii s předběžnými výsledky, jde tedy především o otázku za prvé, jak to vypadá v členských zemích, co se týče nedokončování školy a pak jsou pozitivní příklady, jak e, to nedokončování školy v EU, e, jak proti tomu tedy bojovat. Jedná se o aktualizaci předchozí studie z roku 2011 a tam, jsou, tam je právě nejdůležitější vývoj příčiny problému od doporučení Rady z roku 2011 o strategie ke snížení počtu nedokončování školních docházky a ukazuje politické iniciativy, jak toto řešit. Studie zkoumá tu vazbu mezi nedokončováním školy a veřejnými výdaji a prezentuje doporučení k eh, řešení budoucích výzev. A já tady chci přivítat paní Amber van der Graaf z Panteji, eh, která bude prezentovat tuto studii s výsledky a máte 10 minut na času na prezentaci a pak budou otázky a odpovědi. Předtím, než vám dám slovo, tak je mi e, mm, velkou radostí, že a ctí, že tady mohu přivítat 10 studentů z departamentu Garon. Oni mm, dělají takovou simulaci Evropského parlamentu eh, z Kanada, Quebec a Evropa a myslím, že to je vynikající příležitost pro všechny. Byla to evidentně také spolupráce um, s Kanadou, která je nám velmi Mm, blízká i kulturně, především i, francouzská část Kanady. Takže vítejte zde ve výboru a přeji vám eh, hezký a bohatý pobyt zde v Evropském parlamentu. Nyní, paní van der Graaf, máte slovo na prezentaci té studie. Jsme rádi, že jste mezi námi. Děkuji. Mm. Já tedy se budu věnovat hned tématu vzhledem k omezenému času. Naše studie je aktualizace z e, studie z roku 2011. Já bych tedy i rychle e, přešla ta hlavní, hlavní body. Mm, je to založeno tedy na studii Evropského parlamentu z roku 2011. Um, bylo to v kontextu doporučení Rady z roku 2011, co se týče um, um, nedokončování eh, školní docházky a předčasného pouštění školy a šlo o um, komplexní strategie na řešení tohoto No, Takže cílem Mm, statistiky a hlavní vývoj za posledních sedm let. E, důraz na příčiny, e, prošetřit vztahy mezi veřejnými investicemi a e, přerušování školní docházky a nějaká doporučení. My jsme dělali výzkum na evropské úrovni, dělali interview i na národní úrovni, na evropské úrovni a měli jsme šest různých případových stadií. Abychom tedy všichni byli na stejném základě, tak tady máme definici předčasného opuštění školy, to znamená mladí lidé 18 až 24 let, kteří se do, uh, ukončí jenom nižší střední vzdělání a nemají žádné, v současnosti nejsou tedy ve vzdělávání nebo uh, učení. Uh, průměr je 10,6 mezi roky 2011 a 17, to znamená pokles o 2,8 V mnoha zemích dosáhlo svých národních cílů, snížili ty e, počty nedokončování š, no, přerušení školní docházky celkem 14 z nich, takže to je dobrá zpráva. Ty nejlepší, to byly Portugalsko, tam došlo ke snížení o 10,4% v letech 2011 až 17, Španělsko 8%, Řecko a Irsko také dobré několik horších výsledků. Slovensko, tam byl nárůst eh, v eh, počtu přerušení školní docházky 42% a Česká republika. Překvapením bylo Švédsko, kde také byl nárůst v přerušování eh, nedokončování školní docházky, která Švédsko obvykle mělo dobré výsledky. Příčiny Eh, jsou tři úrovně těch eh, důvodů. Jednak individuální úrovně, student, ekonomické pozadí, struktura rodiny, zdroje rodiny, náklady na školu, geografická lokalita, eh, zda je to ve ves, na vesnici nebo ve městě, přátelé, pohlaví, národnost a na, také národnost tedy toho žáka a především jeho zakotvení v zemi, kde se vzdělávám. Eh, příčiny na úrovni systému, to se týká ehm, školy a instituce, to je velikost, lokalita, přístup učitelů, praktiky učitelů, to všechno ovlivňuje tedy nedokončování školní docházky. Také národní kontext v tomto případě Eh, trh práce, který souvisí s ekonomikou, jsou důležitými faktory, také politická úroveň a eh, politiky na trhu práce, vzdělání a společenské vnímání vzdělání. To také hraje roli. A tak, eh, také vnímání minorit do zmen, z menší míry. Tedy. Důležité je, že Eh, opouštění školní docházky je složitý proces. Čase, eh, všechny ty faktory mohou spolu souviset, mohou zvyšovat nebo snižovat šanci, že student opustí brzo školu. Stejné eh, vlivy mohou mít různý dopad v různých zemích. To je třeba mít na paměti. Také um, Ehm, lidské intervence, které to zmírňují. Většina členských zemí nemá specifickou národní strategii. Ehm, to ESL se obvykle řeší nepřímo politikou na trhu práce nebo inkluzí obecně. Co se týče dopadů těchto intervencí, tak samozřejmě je nutná opatrnost. To Pouštění školy je komplexní proces a je třeba tady komplexních politických intervencí. Když se podíváme na národní úrovni, tak je obtížné izolovat jednu konkrétní politickou intervenci, což samozřejmě stěžuje hodnocení dopadů. Přesto se o to stále snažíme jsou tady tři typy intervencí. Prevence, intervenční politika, reintegrace nebo kompenzace. Prevence. Tak, ty mají mm, bránit, aby mm, vůbec nedocházelo tedy k opouštění školní docházky, to znamená zachovení, ehm, zachování eh, toho postupu opatření na integraci migrant, dětí migrantů, eh, dostupná péče v raném dětství, eh, atraktivní odborné vzdělávání, eh, vyšší flexibilita a prostupnost vzdělávacích systémů, registry absencí a podobně, kde se jednotliví studenti budou sledovat na národní úrovni pozitivní diskriminace v specifických regionech může pomoci i desegregační politiky. Intervenční politika, která má řešit rizikovější studenty, kterým hrozí tedy uh, větší riziko, um, pokračování vzdělání učitelů a školitelů, individuální podpora pro studentům, jazyková podpora, specialisté, kteří podporují učitele a studenty. A um, také doma je to důležité, spolupráce s rodiči. Na závěr pro studenty, kteří opouští školu nebo opustili e, školní vzdělání, tak kompenzační reintegrační politiky. Vidíme tady mm, vzdělávací systémy, které dávají druhou šanci, alternativní opatření pro ty, kteří opouští školu eh, brzy. Takže obecně vidíme, že státy obvykle přijímají um, kombinace intervencí na různých úrovních těch příčin. Je obtížné tedy um, konstatovat dopad jedné konkrétní politiky. Dalším cílem bylo zkoumat vztahy mezi veřejnými investicemi a dokončováním školní docházky, že národní výdaje jako procento HDP a podíl předčasného opuštění školy a jak se to snížilo v letech 2011 až 2017. Co je eh, poměrně zjevné, že tady není lineární vztah mezi veřejnými výdaji a snížením předčasných odchodů ze školy. Výzkum ukazuje, že země jako Řecko, Irsko mm, vydávají nejmenší veřejné investice na toto, ale také mají jedny z nejlepších výsledků, co se týče snižování um, předčasných odchodů opak platí pro Švédsku, kde se vynakládá víc, ale je tam nárůst eh, předčasných eh, no, nedokončování školy. Co to znamená, že mm, spousta investic eh, je soukromých. To ukazuje, že to je prostor pro další výzkum. Takže i když tady je nějaký vztah, tak není přímý nebo lineární, pravděpodobně je komplexní je tady třeba dalšího zkoumání. Jedna věc, která se tedy eh, zjistila díky interview s experty, že nejde o to, kolik utratíte, ale na co to utratíte. Vzhledem k tomu, že jsou tady různé příčiny eh, předčasných odchodů ze školy, které řešit mm, různými kombinacemi politických intervencí, což asi není tak šokující a závisí to na výzvách v dané zemi, kde to obsahuje cílené um, šetření, kam tedy investovat. Doporučení. Tady jsou hlavní doporučení. Eh, to se tedy vrát, to je konsistentní výsledek literatury i eh, těch šetření na národní úrovni i EU. Takže registry absencí, to je užitečné. Mm, udržitelná přes mezivládní spolupráce. Důležité, aby to bylo udržitelné, někdy se mění priority nové vlády. Pokračovat komplexními strategií jich, to už se řada zemí dělá. E, potřeby na lokální úrovni e, žáků při mm, přípravě těch intervencí dostupnější škola pro obtížnější skupiny. Právě to jsou ty skupiny, které jsou hůře dosažitelné a tam je třeba se zaměřit. Úsilí pomoci žákům, kteří jsou nejvíce ohroženi ehm, na, ve škole na národní úrovni, ten, eh, těma mm, doporučeníma. Dále větší školení, podpora učitelů, angažování studentů z různých Ehm, prostředí a identifikace mm, časných signálů. A pak pro evropské instituce zvyšovat povědomí o dostupnosti evropských fondů, což může pomoci implementovat tyto programy. Erasmus Plus by byl dobrý, dobrou cestou. Takže to jsou ta zjištění a děkuji vám za pozornost. Ja, vielen, vielen. Hm, děkuji za představení této studie. Je velmi pozitivní zprávou, že zcela zřejmě v mnoha členských státech klesl počet předčasných eh, Eh, odchodu eh, ze škol, ze vzdělání. Eh, Evropská unie si kdysi stanovila cíl 10% a zdá se, že mnohé členské státy tento cíl dosahují a nebo jsou na dobré cestě tento cíl dosáhnout. Já se i nadále donívám, že 10% je příliš vysoké číslo, že musíme usilovat o to, abychom pokud možno každému dítěti poskytli kvalitní šanci na samostatný život prostřednictvím kvalitního vzdělání vzdělávání. Proto si myslím, že je potřeba i nadále vyvíjet úsilí a mm, oni existují skutečně velmi eh, překvapující výsledky a Švédsko, eh, které je vždy vystvihováno jako mimořádný případ pro eh, skvělé vzdělávání, tak tady to procento opouštění a vzdělávacího procesu mírně vzrostlo. Možná, že proto budete mít nějaké odůvodnění. I když samozřejmě existuje celá řada i pozitivních eh, případů, kterém, kde bychom to ani nečekali, Řecko, Irsko, Portugalsko, o kterých víme, že pokud jde o jejich rozpočty, tak nemají úplně na růžích ustláno. A překvapivé je i to, eh, co jste konstatovali ohledně otázky, kolik peněz se investuje do vzdělání, eh, tedy že to nemá lineární eh, vliv na to, jak vysoká je míra opouštění vzdělávacího procesu. A eh, my teď ještě máme 30 minut na to, abychom si o tom blíže pohovořili. Nejprve má slovo Sabine Ferhajen. Já bych se ráda ještě zeptala na jednu věc. Vy jste tady hovořili o Portugalsku, eh, Řecku, Irsku, eh, jako o těch, eh, kteří mají nejlepší výsledky a ti přitom měli velkou nezaměstnanost. Eh, během krize a záruka pro mládež by tady měla být velmi zapojena, velmi využívána. A mě by zajímalo, jestli eh, to, co tady vzniklo ohledně opouštění vzdělávání, souvisí právě s tou zárukou pro mládež. Je tam nějaká korelace s těmito penězi, které v rámci tohoto programu plynuly do těchto zemí, protože tyto programy v takové míře eh, nebyly eh, aktivovány v zemích, jako je Švédsko a tak dále. A pak ještě jedna otázka. Říkáte, že bylo vedeno šest rozhovorů, nebo hm, ano, těch pohovorů na národní úrovni. Je to tak? Mě by zajímalo, na které země jste se tam zaměřili, protože na to je třetí folii, tam už se vlastně uvedlo sedm zemí. Takže mě by zajímalo, jaké země byly eh, předmětem eh, tohoto průzkumu a zajímalo by mě, jestli různé vzdělávací systémy, tady mám na mysli třeba duální vzdělávání, tak jak ho známe eh, v Německu, v odborné přípravě, sehrává to také roli právě v tom procesu a tom předčasném opouštění vzdělávání. Ano, budeme postupovat eh, podle modelu ping-pong, takže eh, paní Vandengraf teď bude odpovídat. Děkuji za otázku. No, pokud je o eh, záruku pro mládež, tak my jsme tady globálně sledovali využívání evropských programů a nezabíhali jsme do přílišných e, podrobností, tohle byla spíše taková aktualizační, e, e, aktualizační studia, zajímalo nás některé národní věci a pokud jde o tu záruku pro mládež, tak to jsme zase tolik nesledovali. Já si myslím, že by bylo jistě zajímavé se seznámit s těmi informacemi z té studie, pokud budou k dispozici, tak bychom se na to mohli samozřejmě podívat. Mohli bychom se tomu věnovat. Pokud je o počet členských států, tak jsme se zabývali šesti členskými státy a vybrali jsme ty, které eh, nám vyhovovaly geograficky, eh, potom eh, jaký měli výsledek ohledně snižování toho opouštění mm, vzdělávání. Potom velikost obyvatelstva, to samozřejmě má také eh, vliv na to, jak koncentrované může být financování eh, a eh, geografické aspekty, jestli je to spíše venkovská oblast nebo příměstská obec nebo městská oblast a tak dále, takže to jsme se tam snažili také jakým způsobem zohlednit a nakonec Eh, jsme vybrali tady šest zemí a eh, to byla Itálie, Polsko, Švédsko, Řecko, Irsko a Slovensko. And yeah, this was chosen very specifically to have a mix. And what we... A sledovali jsme ten mix těch opatřeních a překvapivé pro nás bylo, že třeba pokud jde o Švédsko, tak tam byl ten výsledek a pokud jde o Irsko, tak tam byla ta krize a přesto eh, měli dobré výsledky. Takže to bylo velmi zajímavé. Irsko a Řecko tam byly mnohem větší míry eh, těch eh, konkrétně zaměřených politik, zaměřili se na ty eh, místa, kde byly rozdíly, zaměřili na to konkrétní politiky, třeba na venkovské oblasti, snažili se do toho zaprotit, za, za, zapojit místní instituce a, a lidi. Eh, a snažili se cíleně podporovat ty studenty, kteří byli v ohrožení. Pokud to o Irsko, tak tam je zavedená politika, která se zaměřuje právě na školy eh, v znevýhodněných oblastech eh, s nízkými příjmy a tam vlastně podporovali studenty, snažili jim, se jim poskytovat ty zdroje. Pokud to o Řecko, tam jsou problémy s migrací, přichází mnoho migrantů a tam jsme se znamenali mnoho politik, které byly zaměřené na integrování eh, dětí eh, přistěhovalců, migrantů, těch, kteří nehovoří příliš dobře tím eh, jazykem té dané země. A ve Švédsku tam jsme zaznamenali, že tam to tak úplně není, dochází tam k segregaci eh, osob, těch, kteří, eh, tedy na ty, kteří jsou eh, spíše mm, tedy místními obyvateli nebo ti, kteří mají ten migrační kontext a dále jsme se snažili tady celkově získat takový obecnější dojem o tom, jak to celé funguje. Děkuji. Děkuji. Marie Teres Jiménez. Děkuji a velmi vám blahopřeji e, a děkuji za tuto práci. Mě by zajímalo, jak to vypadá s Českou republikou. Co se tam děje s dětmi? Protože my přece chceme neustále podporovat eh, děti, máme k tomu různé programy, ale eh, předčasné odchody eh, z procesu vzdělávání se týkají dětí, mladých lidí a Mě by zajímalo, jestli jsme nezareagovali příliš pomalu. Obzvlášť pokud jde o otázku o genderu. A mě by zajímalo, jak vy to vnímáte. Děkuji, paní van den Graaf. Děkuji. Politiky, které jsme eh, tam řešili, tak jsme dělali podle různých kategorií a Ono to samozřejmě může vždy eh, se lišit podle toho přístupu. Španělsko, tomu jsme se nevěnovali. Ehm, Španělsko eh, mělo dobrý výsledek. Já si myslím, že když, jsme, když se to řešilo dříve, tak tam měli asi 8%. A pokud jde o na genderovou kvalitu a genderové aspekty ve vzdělávání, tak to je poměrně obtížná otázka. Těžko se na to odpovídá, protože Eh, v tom věku, eh, kdy eh, je riziko opouštění toho vzdělávacího procesu, tak my jsme tam zaměření spíše na dívky, pardon, pokud je o genderové otázky, jsme zaměřeni spíše na dívky, zatímco školu opouštějí hlavně chlapci, takže mm, ta interakce je tady velmi složitá a Ehm, chlapci mají větší problémy s koncentrací, mě jich bylo velmi líto, ale nechci tedy žertovat. Řekla bych, že čentrovější eh, zaměřování té politiky eh, na úrovni vzdělávání, že to by bylo dobré, protože chlapci ty, by tam, ty, ty mývají v tom věku větší problémy než dívky. Ja, vielen herzlich. Ano, děkuji srdečně. Paní Bild. Děkuji, paní předsedkyně. Vy jste zmiňovala Švédsko, kde navzdory eh, výdajům na vzdělávání, eh, kde mají velký podíl eh, s ohledem na HDP, přesto měli nárůst toho opouštění, takže je zřejmé, že ta korelace není úplně jasná. Možná to souvisí i s imigrací, možná, že to snižuje akademické výsledky, protože ti, kdo mají migrační kořeny, jsou více ohrožení. Sledovali jste konkrétní důvody té situaci ve Švédsku? Um, má to nějaký vliv? Za druhé, eh, diskutuje se hm, také o následující otázce. Je potřeba podpořit boj eh, proti předčasnému opouštění škol a, a nebo spíše udržení vysoké akademické úrovně. Úroveň maturity ve Francii například velmi klesla. Teď je tedy e, větší úspěšnost, asi 80%, ale maturitní diplom vlastně už nemá takovou cenu při hledání pracovního místa. Ehm. Mě by zajímalo, jak zajistit podle vás aby vlastně se ta úroveň vzdělávání celkově nepropadala eh, v rámci boje proti předčasnému opuštění školní docházky. Děkuji, paní van der Ano, děkuji. Děkuji za vaše otázky. První otázka týkala se Švéd, Švédska. My jsme tady nesledovali Švédsko. Ta situace je trošku taková, jako jste ji sami nastínili. A sice eh, jsou tady rozdíly mezi určitými komunitami, určitými eh, regiony v zemi. A e, to má e, co dělat e, například svým vzdělání, které jsme prošetřovali mezi Švédy a těmi, kteří nepochází Švédska. Takže jsou tady jazykové otázky a celé vzdělávací pozadí je důležité. Myslím, že to bude vyžadovat ještě hlubší výzkum, protože i v rámci země se to může regionálně měnit. A my jsme tady třeba v Irsku a Řecku viděli ano, vztah mezi veřejnými investicemi a těmi, kteří dříve odcházejí lineární. Určitě tady není přímá vazba. A pak další otázky, globální diskuse možná snížení počtu těch lidí, kteří odcházejí, eh, to eh, závisí na kvalitě a akademické kvalifikaci. Ano, eh, máme tady vlastně otázky související s politikou trhu práce. Je tu řada politické oblastí v zemích, které se snaží propojit dovednosti, které jsou žádány na trhu práce a mezi stupně vzdělání. Ale tady, a to vyplynulo také z ostatních studií, které jsme provedli, je zapotřebí kvalifikací, které dostanou určitých standardů. Je to taková interdisciplinární politika. V Nizozemsku máme, klademe hodně důraz na to, aby se propojily eh, podniky a instituce, eh, tak aby pochopili, co vlastně ty podniky potřebují, co potřebují studenti, co se musí učit. A je to řada evropských zemí, eh, to mm, víme ze zkušeností, podobných. Já osobně, mm, to je takové osobní stanovisko, to, to musím zdůraznit, spíše eh, inklinuji k tomu, tedy myslím si, že se snižuje počet těchto lidí, protože eh, to má obrovský dopad na eh, tyto lidi od zdraví až po mm, možnosti socioekonomické, psychologické. Myslím si, že je to důležitá věc, na kterou se musíme koncentrovat a dívat se na to z různého úhlu pohledu, také z pohledu trhu práce ale je tady pohyb, k kterému došlo a mohu tomu doporučit některé studie. Děkuji. Ano, děkuji. Michála Šojdrová, prosím za tu prezentaci i za tu studii. Dokončení vyššího středního vzdělání je skutečně klíčové pro další úspěch člověka v jeho osobním i profesním životě to je prostě mm, určitá zásada a zjištění, které je potřeba eh, eh, mít na zřeteli, když cokoliv Evropská unie a členské státy plánují. A proto je důležité, abychom se dívali na naplnění toho cíle, protože Evropská unie má skutečně stanovených těch 10 a eh, používá k jeho naplnění různé finanční nástroje Erasmus+, Youth eh, Guarantee a další nástroje a myslím si, že eh, ta efektivita je různá. Já myslím, že Evropská unie by měla silněji podporovat to, aby eh, členské státy sledovaly ten vývoj my jsme se tady dívali na těch šest zemí, které některé se posílily, některé eh, mm, oslabily tu svoji politiku eh, ve prospěch ehm, tedy lepších výsledků. A Česká republika patří mezi ty, eh, kde bylo naopak navýšeno, navýšen ten počet dětí, které neuspěly. A ono to souvisí zřejmě s tím, že mm, ty země jsou, protože Česká republika má kolem pěti 5%, čili relativně velmi nízké, nízkou neúspěšnost dětí, které nedokončily střední vzdělání. Ehm, já myslím, že já bych chtěla povzbudit, eh, protože tady máme zástupce komise, aby prostě i v těch programech, které pro členské státy připravují, tak aby byl větší důraz na sdílení dobré praxe, protože to je ten nástroj, kterými si jednotlivé země mohou pomáhat. Děkuji. Danke. Děkuji srdečně, paní van der Graf. Ano, děkuji za, vaše, za váš příspěvek. Ano, mám tendenci k tomu souhlasit s tím. Je to, byl to žert, ale myslím si, že jedna věc je důležitá. A sice Eh, je tady hodně potenciálních eh, eh, lidí, kteří budou benefitovat z těchto programů a mm, vlastně využít těchto programů, to je další výzva. Myslím si, že mm, možná jsem trošičku zaujatá, tady byla studie Erasmus Plus program a důležitá je komunikace a podpora těchto programů. To je klíčové, když se na to podíváme i z hlediska evropské perspektivy. Komise, parlament a jednotlivé instituce se musí soustředit na to, že se budou navrhovat tyto programy tak, že budou, mezi nimi bude možné tady lépe komunikovat, aby byly lépe přístupné. Pamatuju si ještě z poslední studie, že tady byly některé aplikační postupy, které byly vlastně ostrašující pro školy a uživatele, byly dost zdlouhavé a Měli bychom se postarat o to, aby tyto programy, které jsou financovány, eh, měly určité konkrétní cíle, ukazatele a aby zprávy, kterými se to monitoruje, eh, eh, byly takové, že se pak bude jednoduché zajistit financování a učitelé, kteří vlastně vyplňují všechny tyto žádosti, toto je velice zdlouhavý eh, proces, je to komplikované, není to něco, na co by byli dobře zvyklí, takže je to dost velká investice a víme, že učitelé bývají dost pod tlakem, časovým tlakem. A tak bych řekla, že Toto propojení mezi programy a konečnými příjemci, eh, potenciálními eh, příjemci, eh, to je něco, na co bychom se měli podívat, měli bychom to více podpořit, podpořit školy, místní, obecní úřady, protože v tom je zakotvena silná hodnota v těchto programech. Měli bychom maximálně jich využít. Děkuji. Ano, děkuji. To je Eh, o tom stále mluvíme a vlastně stále eh, to bojujeme, bojujeme s komisí, snažíme se přesvědčit eh, a prosadit to, aby ty postupy podávání žádostí byly tak jednoduché, aby i normální lidé byli schopni pochopit a aby ty formuláře byly trošku kratší mm, a ne nějakých 20, 42 stran, které se musí vyplňovat. Děkuji. Julie Wood. Děkuji. Myslím si, že to je velmi důležitá otázka. A vlastně je tu celá řada různých politických oblastí, které, které se to týká, nejde jenom vzdělávání. Má to dopad na trh práce, je to spousta mm, mm, pozitivních mm, věcí, myslím, ale spolupracovala se celou řadou mladých lidí, kteří e, tímto vším e, prošli, kteří propadli touto sociální sítí, takže mám přímé zkušenosti. E, byla jsem, pracovala jsem úzce s některými mladými lidmi, kteří odešli ze školy dříve. Měli jsme takovou organizaci, která poskytovala Eh, řekněme, různé eh, aktivity eh, a celou škálu různých podpůrných mechanismů, jak uvnitř škol, v rámci škol, tak mimo tyto školy. A myslím si, že pokud nebudeme mluvit o více celostním přístupu pokud eh, nemůžeme mluvit jenom o vzdělávání, musíme mluvit o eh, dítěti, o celém společenství, v kterém se nachází. Pokud nepře, nezlomíme, nepřekročíme určité bariéry toho, co se děje ve škole a mimo školu, tak si myslím, že eh, nám tady ujede vlak. Zdá se mi, že mladí lidé aby se mohli něčemu naučit, aby mm, chtěli být ve škole. To, o to tady jde. Eh, lidé eh, musí mít chuť eh, chodit do školy. Tedy jaké je celé prostředí ve škole? Sledovali jste některé věci, které se týkají toho, čemu se říká klima ve škole, tedy celková atmosféra, školní prostředí, věci, které se týkají demokracie na škole, tedy rady školské. Naši mladí lidé jsou zváni, jsou vyzýváni k tomu, aby přenaž, předkládali své vlastní eh, ideje, eh, tak aby škola byla lepší, eh, příjemnější místo. Myslím si, že všechny tyto otázky jsou velice důležité. A v mé zemi máme učební osnovy z úse koncipované a výsledkem bylo toho, to, že mnoho mladých lidí možná mm, nemá takové akademické pozadí a mm, učí se trošku jiným způsobem například eh, umění, ty byly, eh, nebo umění bylo vyňato z, učebního, z učebních osnov. A často bývá tak, eh, že sport nebo umění, to jsou jiné věci. Jsou to jiné věci, kde děti nemusí sedět ve škole a dívat se na tabuli a snažit se memorizovat nějaké věci a vědět, že budou pod tlakem toho, že pak budou zkoušeni. A myslím si, že tady musíme zvolit celostnější přístup mladým lidem tak abychom protože e, e, jinak později zaplatíme za to cenu. E, budou tady ekonomické náklady na děti a studenty, kteří nebudou zaangažováni, ty budou dost velké. Jenom ještě jeden poslední bod. Ono, já jsem zjistila, že Německo souvisí s vaší zemí. Tady je služba pro mládež, to je naprosto zákl, zásadní věc, která je podporována vládou. A mladí lidé, eh, pokud se jim nedostane takovýchto služeb, eh, tak si mohou dokonce podat budou stížnost. Takže eh, služby pro mládež jsou skutečně, musí být součástí celé odpovědi. Myslím si, děkuji. Ano, děkuji. Paní van de Graaf, prosím. Děkuji za vaše otázky, příspěvky. Ano, oceňuji vaše zkušenosti, to bylo zajímavé. Ano, vrátím se ještě k vašim příspěvkům pořadí. Ano, školní prostředí určitě souhlasím. Eh, tady je opravdu rozdíl, hraje to roli. Eh, jsou to určité kategorie eh, na mm, úrovni systému ve školách a dalších vzdělávacích institutech. My jsme, to vyplynulo také z výzkumu, protože bylo těžké kvantifikovat, co vlastně určuje takovou atmosféru, co znamená, že je dobrá. Musíme začít s učiteli a školiteli a jaký dopad mají na, eh, jak působí na studenty ve škole a dále eh, poskytovat služby eh, studentům a být takové provázet je, poskytovat poradenskou činnost. Často to vede k tomu, že pak ti lidé jen tak nepřeruší docházku, ale určitě je to něco, co je dosti důležité aby ty děti, abychom ty děti udrželi ve škole mm, mm, a aby e, to bylo e, zaměřeno na cíle té školy. A Dále učební osnovy a mimoškolní aktivity velice e, důležité. Tyto, mm, jde o to, aby studenti byli zaangažováni. Rada školská tady může působit sport, umění zaangažování těchto eh, lidí a pocit toho, že jsou začleněni. A to má co dělat s motivací. Motivací chtít se učit a mít chuť být ve škole. Ano, mohu souhlasit. A co se týče předmětů. Tady máme celou širokou škálu. Některé jsou více uznávány. Myslím si, že Víme, že je tady taková tendence, že lidé si myslí, že um, umění třeba, že tady může vzniknout nějaký, uh, že, že tady uh, je taková, taková kreativnější složka. Určitě jde o celostní přístup. Děkuji. Takže to byly všechny mé příspěvky. Děkuji. Děkuji srdečně. Jim Morgan. Sí, grazie. Děkuji. Um, Také já jsem chtěl zdůraznit něco, co je důležité zmínit. V Evropském parlamentu nedávno jsme eh, zmínili snahu o vzájemné uznávání kvalifikací diplomů, profesních kvalifikací. Eh, a víme, že jsou tady Eh, objektivní cíle mm, eh, mezi v jednotlivých zemích, co se týče studií, které probíhají. Nicméně se domnívám, ne, nemyslím tedy mm, vy osobně byste to tam měli začlenit, ale musíme se podívat na eh, vztahy, které existují mezi studijními programy tím, co se požaduje od studentů v rámci jednotlivých zemích a čestnými, eh, předčasnými odchody ze školy. Musíme se podívat na to, jaké jsou příčiny a mm, pak také na rozdíly, které existují na trhu práce. To je také důležité. Děkuji. Děkuji za otázky. Musím říct, že co se týče vzdělávacích programů, tak je třeba um, něco říct k tomu. Um, vidíme rozdíly mezi vzdělávacími přístupy, které jsou um, náročné, v různém smyslu slova může se to lišit. Například ve Fensku na úrovni základní školy jsou velice inovativní přístupy, kde studenti nemají tak jasné eh, ne osnovy. Někteří eh, studují několik hodin a pak zkoumají, aby se podporovala zvědavost a jak si snaha se naučit mezi studenty. Takže můžeme argumentovat, že to je v podstatě náročnější, že to Eh, klade větší odpovědnost na studenty samotné. Někteří skutečně skvětají v této kreativní um, prostředí a někdo, jako třeba já, má radši definované osnovy. Takže eh, je to poměrně subjektivní na národní úrovni a všechno sehrává eh, roli. Další faktory, motivace, psychologie studenta, um, angažovanost v tom, co studují a podobně. To jsou klíčové faktory. Děkuji. Děkuji. Na závěr bych chtěla ještě jednou dát slovo panu Tošovi z komise. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji i za prezentaci studie a možnost výměny názorů. Je skutečně dobré tady vidět mm, to hodnocení Eh, za toto období od roku 2001. Samozřejmě výsledky pak budou mm, důležité pro eh, ty, co přijdou po volbách, ale kdo se bude zajímat dál, tak může dostat eh, informace těm číslům, ta absolutní úroveň porušení, to je jedna věc, a trendy. Tady se prezentovaly mm, trendy. Jsou tady státy, které z vysoké úrovně dosáhly pokroku, tam, kde byl velký problém, kde se to zlepšilo, a jiné, kde dříve měli dobrou úroveň a pak měli drobné zhoršení. To bylo třeba Švédsko. Je samozřejmě znepokojivé, že to číslo stouplo, nicméně v evropském srovnání jsou stále ještě na tom relativně dobře. 7% se týče Švédska, tak to je vždy e, země, která e, byla dobrá v mnoha oblastech jako vzdělání, ale jsou tam, e, měli jsme i velké problémy s písel, s písou. O tom jsme mluvili, to souvisí s decentralizací, jsou tam velké rozdíly v rámci Švédska mezi různými obcemi. A ve Švédsku se na tom velmi intenzivně pracuje. A co je důležité, E, celý ten problém v souvislosti s migrací, e, to souvisí také se vzděláním rodičů. Nejde o to, zda je člověk migrant nebo ne, ale jaké vzdělání e, má ten, mají vlastně má ta rodina. K trendům v jednotlivých zemí, když se podíváme na souvislost s ekonomickou krizí, jsme, jsme rádi, že například v Španělsku jsou kroky a myslíme, že to souvisí s tím, že mm, ten mm, e, vlastně snížili pobídka opouštět školy a pracovat ve špatně placeném stavebnictvím, takže to souvisí také s negativním ekonomickým vývojem. I v případě Řecka, že více mladých zůstávají ve škole, protože ekonomicky se jim nevyplatí jít na trh práce. Na to se musíme podívat Ehm, přeskoumat a eh, hledat tady opatření. Portugalsko, to je jeden příklad, je to mm, dobrý příklad, takže tam se dělá velice podrobná strategická politika s daty a opatřeními, které jsou skutečně kvalitní. Ehm, my podporujeme členské státy finančně. Ehm, stručně tedy k to je obtížné s výdaji, ta souvislost s výdaji na vzdělání, protože velký podíl jsou eh, platy učitelů a to nemá mm, bezpodmínečně přímý vliv na tyto indikátory. My jsme mm, zkoumali mm, činnost jednotlivých opatření sociálních a podobně. Zde je to efekt, zde jsou tam nějaké efekty, ale není eh, tedy eh, ta souvislost mezi výdaji a těmito výsledky. My podporujeme tedy Erasmus+, Garanci mládeže, sociální fond, mnoho projektů v této oblasti a úplně na závěr dobrá zpráva je, že že jsme měli tedy příležitost zmínit po zjednodušení těch postupů jsme dostali 40 více žádostí a 50 více financování, takže jsme na dobré cestě. Děkuji vám, děkuji. Děkuji za tuto pozitivní zprávu. Jak se zdá, je to účinné, když je to snazší, tak píšou více žádostí lidé. Všem jednoduché je tedy v každém případě dobré. Děkuji vám. A možná byste se měli, měli pak nechat prezentovat po volbách tu studii ještě jednou. Paní Hondergraf, srdečně děkuji. Možná uh, um, byste mohla uh, do, mm, také zohlednit otázku v té studii, do jaké míry mají evropské podpůrné programy vliv na e, to puštění školy. Mm, nás by velice zajímaly výsledky té studie, nebo to konečné znění té studie. Každopádně zůstaneme v kontaktu v tomto důležitém tématu. Děkujeme, že jste mezi nás přišla a prezentovala nám předběžné výsledky té studie. Děkujeme. Snowden, koho? So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážení kolegové, jak vidíte, máme dnes eh, pozvány další hosty na výbor. A já bych tady eh, ráda pozdravila mladé hosty, kteří mají poměrně eh, ambiciozní program a snaží se spojit audiovizuální eh, záležitosti mládež a další. Nazývá se to Youth eh, Europeans Involved Tam máme tady dnes eh, projektového koordinátora, paní Levadlet, koordinátorku audiovizuální pracovní skupiny a paní, pana Simona Bukurela, šéfredaktora a paní Lucy Jacqueline, druhou šéfredaktorku. My vás tady srdečně na našem výboru zdravíme a máte nyní 15 minut na to, abyste nám představili svůj projekt. Záleží na vás, jak si to mezi sebou rozdělíte a my pak budeme mít ještě pár minut na doplňující otázky a malou diskuzi. Takže ať začne ten, kdo si začít přeje. Dobrý den. Je to eh, trošku stresující, neznáme vaše metody. Pokusíme se ovšem eh, zůstat eh, uvolnění. Jmenuji se Theo Guiton, je mi 18 let a propojování mládeže se zabývám od 16 let. U nás byl přijat zákon, kde bylo možné eh, se toho hm, začít účastnit právě od 16 let. Jsem dobrovolníkem ehm, a ehm, také působím v rozhlase hm, Pays Loire a v oblasti Loire a hm, vzdělávám se v oblasti médií a také jsem předseda asociace, která se jmenuje Diversity a zabývá se podporou angažovanosti mládeže a to také na, na evropské úrovni. K tomu se vrátím ještě později. Dobrý den. Jmenuji se Lucy Jacqueline, je mi 17 let, jsem gymnazistka a jsem šéf-redaktorkou tohoto projektu a dále se zabývám ekologií, lidskými právy v rámci eh, Amnesty International eh, a jejich mladých členů a jsem také ředitelkou pro zveřejňování eh, v našem eh, školním eh, denníku a jsem také redaktorkou mediálního webu Laruš. Dobrý den, jmenuji se Amandine Levadlet, je mi 18 let a jsem také zatím ještě na Liseu a v tomto projektu se zabývám audiovizuálním projektem, o kterém budeme za chvíli hovořit e, a jsem členkou Asociace pro audiovizuální produkci pro mladé lidi, e, také mm, jsem prošla různými redakcemi v různých médiích, ta také médiem La Ruche e, a potom také eh, médiem Noctambul, eh, které se také zaměřuje na mladé lidi. Dobrý den, jmenuji se Simon Bukurel, je mi 17, 18 eh, let a studuji politologii a žurnalistiku. Jsem šéf-redaktorem tohoto dokumentáře, dokumentárního filmu. Působil jsem také v rámci La Ruche a v dalších odvětvích jsem také členem mladí, takové rady mladých. Několika slovy bych vám ráda představila náš projekt. Tento projekt Youth Europeans Involved um, vychází um, z toho, že se vlastně o mládeži říká, že velmi často věci odkládá, um, mladí jsou individualisté uh, a ta situace se liší v různých zemích. Velmi často mladí lidé nejsou dostatečně oceňováni. My se tady snažíme vytvořit e, dvouhodinový film, který by se zabýval angažovaností mladých lidí v Evropě a ve všech e, evropských zemích se zaměřujeme na ty lidi, kteří se zabývají humanistickými aktivitami, humanitními aktivitami a e, snažíme se řešit angažovanost mládeže. Máme vlastně trojí cíl. Jednak bychom chtěli podpořit angažovanost mladých lidí a ukázat že veřejnosti, že mladí lidé jsou angažovaní eh, a chceme také hovořit o přednostech eh, eh, Evropské unie v této souvislosti. Chceme hovořit o angažovanosti občanů a dále bychom chtěli také hovořit o aktivitách mladých lidí v Evropě a chtěli bychom navrhnout určitá řešení, která by tyto aktivity ještě prohloubila. Náš projekt je eh, napojen na tři asociace eh, složené z mladých lidí v oblasti žurnalistiky a audiovizuální oblasti a tímto projektem bychom chtěli posílit eh, aktivity mladých mládeže v Evropské unii a chtěli bychom veřejnosti ukázat, jak silná může být iniciativa, dobrovolná iniciativa mládeže, co vše je možné touto cestou dokázat. Děkuji. Ještě bychom se mohli vrátit k eh, aktérům eh, tohoto projektu. My bychom samozřejmě um, um, nechtěli, aby tento projekt se omezil pouze na Francii, chtěli bychom, aby se jednalo o celoevropskou spolupráci, chtěli bychom hovořit a spolupracovat s dalšími organizacemi pro mládež v celé Evropě, asociace, která eh, přišla s tímto projektem diverzity eh, je organizací, kterou jsem vytvořil, v roce, založil v roce 2017 v tuto chvíli se velmi zabýváme různými eh, diskuzemi eh, na národní úrovni, eh, například ve Francii, snažíme se do toho zapojit mladé. V tuto chvíli byl problém, že mladí se velmi málo kdy zapojují do mm, různých národních debat a my 4. března budeme organizovat diskuzi s mladými lidmi z nejrůznějších sociokulturních kruhů. E, můžou to být e, učňové i gymnazisté a zkrátka všichni možní. Chceme navázat diskuzi e, s místními politiky. Dále také aktivně bojujeme za občanství ve škole, tak aby bylo možné mimo jiné také učit politiku ve školách. V tuto chvíli konstatujeme, že mladí lidé velmi málo chodí k volbám. A jsme přesvědčeni, že je to proto, že mládež není vzdělávána k politické aktivitě a my si myslíme, že by mělo být eh, možné vzdělávat mladé lidi eh, k občanství a k zapojení do politiky a chceme zajít ještě dále. Doníváme se, že v Francii by bylo možné eh, snížit věk pro eh, zapojení do voleb na 16 let a na tom právě pracujeme. Pak tady máme také chartu diverzity, kde eh, vlastně se obracíme na ty poslance, kteří hodně řeší mládež, snaží se jich zapojit. Dále tady máme partnerství s rozhlasem a kde se snažíme umožnit eh, mladým lidem, aby se vyjadřovali, eh, a to i těm, eh, kteří třeba ehm, opouštějí vzdělávání, kteří obvykle se nemají možnost vyjádřit. A pak máme ještě partnerství mezi ehm, dvěmi městy, jedním francouzským a jedním polským, a kde si vyměňujeme žáky a studenty na základě nějakých historických témat, která společně řeší. My jsme například navštívili vojenskou akci, eh, eh, kde se účastnil i polský prezident. Eh, dále máme aktivitu nebo asociaci Rish Media. Je to asociace, která vznikla v roce 2017. Jde o online médium, kde spolupracují nejrůznější mladí lidé s nejrůznějšími sociokulturními kořeny a my tady zveřejňujeme různé eh, články eh, a, a mm, máme humanistické progresiv, progresivní eh, publikace, máme různé roz, rozhlasové rozhovory, reportáže a tak dále. Třetí asociace se jmenuje eh, kolektiv Ketrek Pro, jde o v podstatě venkovskou eh, asociaci nebo združení eh, SART. Založena byla v roce 2016 a to za účelem vytvořit audiovizuální obsah pro mladé lidi ze všech možných kulturně sociálních prostředí a umožnit jim vyjadřovat se občanským způsobem za těch nejlepších okolností. Dále eh, pilotní výbor. Eh, chceme se starat o nejrůznější pracovní skupiny, partnerství, financování a prezentaci projektu. Eh, chceme tady stanovovat cíle pro hlavní redakci, šéf redakci, kde vlastně budeme řešit práci té redakci a, a o ty publikační záležitosti. Pak tady máme Eh, Amandín, ehm, která působí eh, v pracovní skupině eh, pro natáčení. Pak tady máme komunikaci, Ili Slože, ten tady mezi námi není. A pak tam je logistická část, logistické oddělení Kevin Corbin, kde mm, v podstatě se budou starat o finance projektu. Chtěli jsme ukázat, že toto je projekt mladých lidí, eh, o mládeži pro mládež. Ehm, ehm, spojujeme tady mládež ze všech možných eh, eh, kruhů a máme tady gymnazisty, učně a my si myslíme, že je velmi zajímavé poukázat na to, že mládež je samozřejmě velmi rozmanitá ale je všude a umí se i angažovat. Chceme řešit to různá témata. Máme tady v podstatě osm hlavních témat, která jsou pro nás důležitá. Máme tady tématu, téma rovnosti mezi národy, různými sociálními kategoriemi, a pak tady máme e, kulturní dědictví a jeho zachování v různých zemích, a potom e, občanské záležitosti e, pro mladé. Hodně se hovoří o evropském občanství. Eh, velmi to navazuje na to, co se děje v rámci eh, té části diversity a eh, spolupracujeme také s Združením LaRouche. Dalším tématem bude také solidarita a mír, to jsou velmi důležité hodnoty, které chceme podporovat. Potom ekologie, to je velmi důležité téma, které nesmíme zanedbávat. A potom politika, to souvisí samozřejmě se všemi těmi ostatními tématy a je to naprosto nezbytná záležitost. Máme předběžný eh, kalendář, harmonogram, čtyři etapy od ledna do srpna 2019 půjde o financování, navazování partnerství, eh, redakční záležitosti, co budeme potřebovat, technické záležitosti, eh, komunikace. Ten rozběh tam pro nás bude velmi důležitý a eh, mm, potom eh, věci, které se budou týkat natáčení, a potom další období do ledna 2020. Tam budeme natáčet v nejrůznějších zemích, zatím jsme ještě vše přesně neurčili. Od července do října 2020 bude další období, tam budeme dotahovat ty věci do konce, pokud jde o natáčení a možná začneme postupně vysílat a potom poslední část ke konci roku 2020 bychom chtěli začít ten dokument rozšiřovat mm, společně se všemi partnery. V rychlosti smítíme rozpočet, pilotní výbor stanovil rozpočet mm, nebo mm, koordinoval rozpočet jednotlivých skupin. Um, Máme tady eh, jednotlivé rozpočty, třeba na audiovizuální eh, část. Samozřejmě to je velmi drahé a proto je pro mladé také velmi těžké se do této aktivity zapojit. Tady máme as, eh, komunikace, tam máme 7 tisíc euro a logistika. Samozřejmě důležité je naplánovat různé cesty a tak dále. A celkově budeme mít rozpočet předběžně asi 82 500 euro. Pokud to eh, srovnáme s profesionálním ehm, rozpočtem tak, nebo rozpočtem profesionálních týmů, tak eh, jsme na tom velmi dobře. My jsme chtěli utrácet co nejnižší částky, protože si myslíme, že vše by mělo být eh, také nákladově rozumné. Dále spolupráce s evropskými institucemi. Je to projekt, který je hluboce evropský je zakotven v evropské politice, v vůli Evropské unie skutečně eh, mm, dát mládež do, do srdce mm, těch eh, svého úsilí institucí. Mluvíme o spolupráci mm, v rámci institucionálním, logistickém rámci. Nejsme, nikdo není proti Evropě, jsme všichni proevropští a pro nás je priorita spolupracovat s evropskými institucemi, protože e, můžeme být neutrální při spolupráci s evropskými institucemi a e, myslíme si, že evropské instituce jsou e, pro angažovanost mladých a když mluvíme o angažovanosti, tak je to združování, ten psaní článků do novin, vyjadřovat se, to je angažovanost už. Například na sociálních sítích, komentáře, tak to už je angažovanost. Angažovanost je se vyjadřovat. A eh, my chceme ukazovat Evropu a mladé, kteří mají co říct, co jim leží na srdci. Děkuji. Děkuji vám, děkuji vám za mm, tuto, mm, tuto velice uh, zajímavou prezentaci. Vy jste organizováni jako um, um, malá rozhlasová stanice, to zní velmi profesionálně, jak jste se představovali a to všechno tedy, tedy vysoce profesionální, ale vši, přitom vlastně dobrovolně. Takže to ukazuje, že eh, mladí jsou, takže říkat, že mladí jsou neangažovaní a nepolitičtí, to prostě není pravda, je to š... falešné. Vy jste velice angažovaní, velice politicky aktivní, to ukazuje ten projekt. Takže srdečně vám děkuji, že jste nám to přiblížili. Mm, máme ještě chvilku času. Silvia Kosta se přihlásila jako první, takže prosím, pokuste se vejít do jedné minuty. Děkuji. Skutečně gratuluji. To je vynikající projekt. Je to projekt, který jasně ukazuje, je velice strukturovaný. Jsou tady různé aktivity, velice cením eh, těch eh, různých charakteristik, které tam jsou, ta snaha um, najít identitu, která je blížší vaší generaci a vlastně prezentovat svoji, um, svoji stanovisko, svoje názory, aktivní občanství, dobrovolnictví, účast, to je všechno mm, extrémně důležité. Dnes je důležitý den, my jsme hlasovali o kreativní Evropě a Erasmus+. To jsou důležité věci pro nás i pro vás, protože v budoucnu to budou referenční body mm, mm, pro to, co, o co se snažíte, tedy přiblížit se Evropě. Eh, mm, mediální gramotnost, aktivní občanství, dobrovolnictví, to je všechno důležité. I v kreativní Evropě máme podporu pro mladé novináře, sítě, médií, rádia, ehm, moderátoři. To všechno jsou věci, o kterých jsme mluvili a také eh, musíme připomenout dva mladé, kteří pracovali v médiích a kteří zahynuli ve Štrasburku z těch tragických okolností při útoku. A eh, takže toto je ehm, v Itálii existuje projekt Utopie. Na tom se účastní mnoho mladých. Možná by bylo dobré se s nimi skontaktovat. Je to na vás, ale když mluvíme o lidech, kteří již pracují v této oblasti, tak to by bylo dobré. Na závěr řeknu, že si, bych si velice Mm, eh, přála tedy od vás slyšet, od vás, kdo spolupracujete s institucemi, zda eh, sledujete kampaň mm, mm, voleb, která probíhá na evropské úrovni a jaká myslíte, že by byla možnost eh, jak si aktivizovat mladé a jejich občanství. Tím nemyslím stranické kampaně, ale my musíme zajistit Eh, abychom měli mladé, aktivní Evropany a jak to tedy podpořit. Um, aby se mladí tedy účastnili um, Je tady eh, zájem, zvědavost, na, eh, co se týče vašeho přístupu a myslím, že my se snažíme tedy, eh, aby to mm, pomoci mladým. Myslím, že je třeba měnit přístup. Často to je mm, příliš mlhavé, příliš institucionální. Pro nás je to malinko nepředvídané. Mnoho mladých ne, že by neměli zájem, ale nejsou vlastně zaujatí, protože se to nedělá dobře. Často jsou ty přístupy příliš složité třeba. Příliš vágní. Děkuji, Sabine. Z mé strany tedy eh, děkuji za angažovanost, právě tato dobrovolnickou angažovanost. Vy nejste profesionálové, ale hm, pracujete jako profesionálové. Ten projekt není eh, nějaký, hm, nějaká reklama do voleb. Je to dlouhodobá záležitost i do nás hm, následující dobu Když se podíváme na ty přípravy až do že, že to bude ukončeno až v listopadu 2020, takže žádný jiná výzva k volbám. Ale eh, politická angažovanost mladých lidí, ukázat, jaké možnosti mají, mají mladí lidé angažovanost se v Evropě. Moje otázka. Ehm, vy budete cestovat do různých zemí a ukazovat, jak se tam mladí lidé různě angažují. A moje zkušenosti, mé práce s mladými ve školách, s jinými organizacemi, je, že mladí lidé vůbec nevědí, co všechno mohou, kde by se mohli angažovat. A já si dovedu představit, že takový projekt by jim mohl pomoci. Právě dokument o tom, jak, co je možné, co mohou mladí dělat ve svém okolí. Eh, vy říkáte, že chcete spolupracovat s komisí, to je také plánováno s národními mládežnickými organizacemi, ehm, to svazy mládeže, s nimi spolupracovat a udělat si přehled. A nebo je to v první eh, linii zaměřeno na spolupráci s komisí? Mm, jaké možnosti jsou tedy, jak se evropsky angažovat i u těch národních aktivitách? Děkuji. Děkuji tedy. Eh, můžete odpovědět? Já mm, bych spíše reagoval na to, co jste řekla. Je zajímavé, že mladým chybí ta dokumentace. Oni neví, jak se angažovat. Je to ještě jednou, to je ta situace, kterou jsme zjistili, konstatovali my, uvědomili jsme si, že jsme nenaučíme, jak se angažovat. Já mám osobní zkušenost s tím. Byl jsem tedy v liceu, kde bylo jenom 300 eh, studentů. Měl jsem hodně absencí, protože jsem se hodně angažoval. A to nebylo vůbec dobře vnímáno, protože jsem vlastně nespadal do té eh, formy toho vzdělávacího produktu, protože prostě to, to bylo, mm, vzdělání bylo prioritou. Je třeba ukázat mladým, jak se angažovat. Prostě eh, zaťukat na dveře je pro mladé obtížné. Příležitost ke spolupráci. My jsme také součástí národní sítě mladých, která e, je největší sítí ve Francii a, a tak dále. Když je tam, myslím, že není příliš obtížné najít 40 dobrovolníků e, mezi mladými, oni jsou velmi motivováni, e, jsme otevřeni všem příležitostem a nechceme říkat, že mladí jsou lepší ale jenom, že mladí um, mají hrát svoji roli. Až, nechci říct staří, ale mají zase zkušenosti. My, my se říká, že jsme tady v budoucnosti a to je pravda. Ano, děkuji, Julie Ward, prosím. Ano, je skvělé, že jste mezi námi. Slyšela jsem, že jste mluvili o míru. Jeden z vás řekl, že pracujete na míru a eh, chtěla jsem se zeptat, jestli víte, že tady ve Evropském parlamentu v roce 2011 eh, eh, byla podepsána taková mírová výzva. A vlastně ani mnoho poslanců o tom neví. A já bych vás ráda vyzvala k tomu, abyste udělali určité, průzkum v tomto, abyste se snažili přimět nebo zvýšit povědomím více lidí o tom, Ehm, že i mírový projekt. Ehm, my, my získali jsme Nobelovu cenu míru v roce 2012 a tato výzva, která byla podepsána v Evropském parlamentu, je něco, co by mm, mělo být předáno všem poslancům, kteří sem přicházejí a zasedají. Já vím, že mladí lidé mm, mm, se mm, pra, pra, mluví o užitelném míru. E, e, to by mělo být toho součástí toho. Možná ještě e, jedna, jeden, jedna informace pro vás. Je tu skvělá organizace s názvem International Child Press Center. Jsou tu velmi malé děti až do věku teenagerů a ty dostanou Eh, ti jsou motivováni k tomu, aby se stali novináři, aby dělali mediální věci, mají svou základnu v Amsterdamu, hodně mm, eh, eh, myslím si, že bychom přivítali takovýto kontakt s nimi, byl bychom rádi, kdyby jste měli i detaily. Oni se účastnili mm, různých zajímavých projektech Arandal. Arandavi v Norsku, to je taková, takový politický týden, kdy se mluví o mm, politice, jde o vytváření důvěry Eh, s, a eh, spolupráci s politiky a politickými institucemi. Je to tedy dobrý model. Ano, děkuji. Chtěl by někdo z vás k tomu něco říct? V suggestions euh, eh, Ano, děkujeme. Samozřejmě vaše podněty mohou být velmi přínosné pro naše projekty. Pokud jde o ten mír, tak když hovoříme o míru, tak je zajímavé, že se velmi často hovoří o mezinárodním míru, ale velmi málo se hovoří o konceptu místního míru. Eh, to je třeba boj proti školní šikaně, eh, šikaně ve školách eh, obecně, proti konfliktům mladých lidí, kteří jsou osamoceni. Moje organizace se jmenuje Diversity a to není náhodou, protože podporujeme rozmanitost, diverzitu, kulturní a další, sociální diverzitu a mír Mír samozřejmě je důležitý na mezinárodní úrovni, ale je potřeba hovořit také o míru ve školách, v malých vesnicích. Já znám spoustu takových situací, kde to hraje roli. Starosta mé obce mě nesnáší například. Já nevím proč a Už tři roky eh, mě neustále opinuje, eh, z toho, že dělám něco nelegálního a snaží se mi hájit, házet klacky pod nohy. Chtěl jsem tam eh, jednat o tom, ale on mě nikdy nechce přijmout. Takže třeba to je taky takový případ, kde je potřeba vytvářet mír. Děkuji. Ano, děkuji. To je důležitá informace, že mír začíná před vlastními dveřmi, před vlastním Prahem, eh, vlastním sousedstvím a eh, okolí bezprostředním mm, a že ne vždycky to s ním vypadá úplně nejlépe. Já si myslím, že jste eh, tady slyšeli hodně dobrých doporučení toho, co všechno ještě můžete dělat, mm, jak, do jakých spoluprácí se můžete pustit. Jsem ráda, že tady máme pana Abamonteho. Eh, který je zodpovědný také za Creative Europe program a za mediální část tohoto programu Creative Europe. A jsem si jistá, že z, toho, z té části mediální Europa eh, program, že z toho vyplynou nějaké možnosti financování eh, vašeho projektu. A Určitě eh, takovým prvním kontaktním partnerem by mohl být Media Desk ve eh, Francii, ale mm, jak jsem řekla, je hezké, že pan Abamonte mm, eh, tady také slyšel tyto, o těch představách a bude to žádoucí. Možná se to mm, dá přenést na některé kooperace nebo na technickou podporu třeba Eh, přes eh, stanici jako Arte, eh, německo-francouzská televizní stanice a až bude tento film hotov, tak bychom možná mohli pohovořit o tom, jestli byste to mohli začlenit do vašeho programu. To by možná byla jedna z obcí. Tady bychom mohli být nápomocní. A co se týče možných kontaktů do budoucna. Mnohokrát děkuji za to, že jste nám představili projekt. Doufám, že jste si také, si také sebou něco odnášíte. Vidíte, že jsme nadšeni vaším projektem. Přejeme vám hodně úspěchu. A pokud budete potřebovat nějakou pomoc od nás, tak se na nás můžete kdykoliv obrátit. Budete-li to potřebovat, um, um, považovat za um, žádoucí. A ještě jednou děkujeme, že jste se mezi nás dnes dostavili. Děkujeme. Tak, hned budeme, budeme okamžitě pokračovat, jen musím odběhnout na chvilku. Vážené kolegyně, kolegové, ráda bych pokračovala v našem zasedání. Máme necelou půl hodinku času. A poslední bod pořadu jednání dnes ehm, tady jde o výměnu názoru s komisí ve věci mediální situace v Maďarsku. E, pravděpodobně víte, že před pár týdny v Maďarsku byl Central European Press a eh, Media Foundation zřízena. Eh, různá média se dostala pod jednu střechu. A jak už bylo několikrát zdůrazněno, Myslím si, že eh, nejenom tato situace je vysloveně zneklidňující, protože to bude mít dramatické dopady na pluralismus a eh, pluralismus médií a tímto také na základy eh, demokracie, které by mohly být ohroženy právě. Zažíváme novou, řekla bych, eskalaci ve vztazích mezi Evropskou unii a Maďarskem Ehm, slyšeli jste ehm, výroky pana ehm, předsedy komise, předsedy eh, Junckera k této situaci. A myslím si, že tady jsme v dosti obtížné situaci. S velkou většinou jsme svého času neosouhlasili zprávu k situaci v Maďarsku a vyzývali jsme mm, postup podle článku 7 eh, Evropské smlouvy, aby, mm, a víme, že eh, komise eh, ve vztahu k mediálnímu pluralismu, mediální svobodě, a situaci v médií. Víme, že komise tuto situaci v Maďarsku považuje za vysloveně zneklidňující a sleduje, co se tady děje. Eh, vždycky jsme odkázáni na novinové články a proto je hezké, že mm, vás máme dnes mezi sebou a že nám podáte zprávu o tom, jak vypadá situace eh, z vašeho pohledu a jak eh, se pokouší komise pak reagovat a jednat a prosadit evropské právo. Děkuji za to, že jste přišli, pana Bamonte, a máte teď slovo. Děkuji za pozvání, paní předsedkyně, a přeji vám všem eh, hezké dopoledne. Eh, snažili jsme se dát dohromady pár informací o vytvoření mediálního konglomerátu a zjistili jsme, že eh, na konci listopadu minulého roku to bylo řada majitelů médií, Eh, věnovala eh, finanční prostředky zhruba, eh, tedy bylo to sedm různých mediálních poboček, které mm, vznikla tady nadace Kesmar. Všech těchto všechny tyto pobočky byly soukromé. Tyto eh, mediální eh, pobočky, tady patřily webové stránky, noviny, televizní kanály, eh, stanice, tabloidy, sportovní noviny, několik časopisů a to ve všech regionech, mm, ve všech regionálních novinách. Ehm, důležitá věc je to, že mediální eh, nadace Kesmar je ehm, nezisková ehm, eh, nadace eh, pod v Maďarsku Kesma je tady hlavním předsedou této nadace. Mm, ten má napojení na Fides, vládnoucí stranu. A je tady eh, výnos nebo dekret eh, vlády, eh, jsou tady takový regulační úřad, je tady úřad pro soutěž a tady nebylo možné prošetřit tuto fúzi na základě toho, že tato transakce je ze státního hlediska strategicky důležitá s tímto vysvětlením. Pokoušeli jsme se udělat analýzu eh, dopadu této transakce na eh, celou mediální scénu v Maďarsku a eh, výchozím bodem našeho posouzení je Ehm, takový monitor eh, mediální. Je to nástroj, nezávislý nástroj, ehm, který eh, se stává, eh, který sleduje mediální pluralismus a svobodu. Ehm, tady tady se, má, se mají zmapovat rizika ohrožení mediálního pluralismu v různých státech. To znamená, před vytvořením Kezmaru Eh, tady byla eh, zpráva eh, o Maďarsku z roku 2017, která ukazovala, že jsou tady různá rizika, až velká rizika, která kdyby mohla být ohrožena mediální pluralismus. Zvláště soustředění médií v jedných rukou, toto představovalo vysoké riziko, 70%. A to vyplývalo ze strukturálních nedostatků v zákoně, mm, také nedostatek mm, obecně nezávislých regulačních mm, úřadů. Toto byly nedostatky a rizika, která byla v tomto monitoru, v této zprávě nastíněna. <clears throat> Pak jsou tu ukazatele, které se zabývají koncentrací, to je také mediální riziko. MPM bylo řečeno, že vzhledem k současné politické struktuře se eh, vyrábí takový obsah mediální, který je blízký vládě. Eh, to je zase riziko, které se stává stále větší vliv komerčních majitelů na obsah toho, co se vydává, to je další oblast, která představuje eh, vysoké riziko 67 Dále politická nezávislost médií, eh, zase riziko 63%. A eh, to znamená, že politici a politické strany eh, vynakládají přímý nebo nepřímý vliv a kontrolu nad médií, mají kontrolu nad médií. A konečně eh, nejvyšší riziko, akutní riziko 97%, eh, vyplývá z mm, státní regulace zdrojů mm, eh, mm, a jejich dopad na mediální sektor. Takže je pravděpodobné, že vytvoření nadace Kesmar povede k dalšímu zhoršení mediálního prostředí v Maďarsku. Co nám leží na srdci je propojení s reklamy, tedy výdajů z reklamy. To je taková jsou to státní eh, eh, výdaje, které vyplývají z eh, reklam a vlastně jsou tady kritické pobočky. A ty mnoho stanic nemá možnost se nezávisle projevovat. To pokrocuje, zkresluje celý tento trh. Komise ve své odpovědi tady byl tam místo předseda Timmermans, který e, řekl, e, že tato otázka byla nanesena v, e, v rámci právního státu, diskuze o právní státy, státu, vedla se diskuze 11. prosince a také včera. A jak místopředseda Timmermans, tak ostatní eh, mluvili o vytvoření Kesmaru a bylo řečeno, že je to vývoj, který je zneklidňující. Tedy mediální témata jsou velmi vysoko na pořadu dne mm, podle eh, článku 7 eh, smlouvy a jsou opravdu součástí celkové diskuse. Včera se všechny členy, které se k tomu vyjadřovali, včetně Německa, vyjádřili své obavy ohledně této situace. A komise je odhodlána to bylo součástí mé odpovědi, odhodlána eh, nadále monitorovat situaci. Takže mm, já jsem učinil toto. <clears throat> Požádal jsem eh, Institut z Florenci, aby se mm, podíval na tuto transakci a na její dopad na mediální scénu a aby provedl takové posouzení, které mm, eh, mm, bude zakládat na poznacích se onoho mediálního monitoru. Měli by to udělat v následujících dnech nebo co nejrychleji a výsledky studie, o ty se podělíme. A má dále se má prošetřit situace kolem eh, článku 30 odstavec 1 mm, eh, nová směrnice o službách. Tady to znamená, že členské státy se musí postarat o to, že národní regulační úřady musí mm, eh, fungovat nezávisle a musí být nezávislé a mm, sledovat cíle. Konkrétně tedy jde o podporu mediálního pluralismu. Děkuji. Děkuji za vaši zprávu nebo za vaše informace, které bohužel nám eh, asi eh, náladu nevylepší. Je velmi dobré, že jste eh, institut Florence vyzvali, aby se tím pečlivěji zabývali. Já bych se chtěl ještě zeptat, jestli tam z pohledu kartelového práva vnímáte nějakou možnost, neboli z pohledu práva hospodářské soutěže vnímáte nějakou možnost zasáhnout, protože mediální právo to je jedna věc, samozřejmě, že um, žádné evropské právo proti koncentraci médií jako takové nemáme, ale máme um, právo na podporu hospodářské soutěže a to vlastně již jednou vedlo k tomu, že Maďarsko muselo změnit jeden zákon, tehdy když eh, usilovali o regulaci reklamy, kde nakonec se to dotýkalo pouze jednoho soukromého eh, vysílacího eh, programu nebo jednoho provozovatele a vlastně nakonec to vedlo k tomu, že ten zákon museli změnit. A vnímáte tam nějakou možnost v tomto směru? Ale vám dáme prostor teď na zodpovězení té otázky. Já jsem samozřejmě eh, s kolegy v kontaktu, pokud je o článek 7, eh, třeba s kolegy z DigiComp. A DigiComp sdělili, že na základě dostupných informací vytvoření eh, kemp vlastně je mimo regulaci o fúzích, protože tam neplatí ty Prahy. Jurisdikce této transakce je taková, že maďarské orgány vlastně musí eh, nebo spadají pod národní pravidla. Nařízení o fúzích nedává komisi pravomoce zkoumat rozhodnutí maďarských orgánů, vyjmout tuto transakci z uplatnění eh, maďarských pravidel pro kontrolu fúzí. Samozřejmě, že chování eh, této nadace se možná bude dotýkat obchodování eh, s členskými státy, nebo pokud by k tomu došlo, tak by to potom spadalo eh, do, evropské, do evropských pravidel a potom by bylo potřeba ty pravidla dodržovat, pravidla pro hospodářskou soutěž a tak dále. Meine Frage hat sich an der na mou otázku už jsem slyšela odpověď, protože jsem chtěla právě hovořit o právu o hospodářské soutěži eh, Bertelsmann Springer Verlag eh, v Německu, tak tam také došlo ke koncentraci, ale tam to není pod státní kontrolou a právě o to jde. Mě by zajímalo, do jaké míry ta státní kontrola této nadace Eh, zasahuje do obsahu eh, té žurnalistické práce, jak to omezuje žurnalistickou svobodu, novinářskou svobodu. Jak konkrétně vypadá kontrola, kterou provádí eh, ta středoevropská tisková mediální nadace? Pan Damonte, The, the, the control... Kontrola je do jisté míry um, měšující se, um, protože vlastně tady jsou takové ty um, kontakty s tou vládní stranou, to na, napojení a někteří lidé mají silné vazby na Orbána a Oni byli těmi dárci nebo těmi, eh, kdo vlastně převedli eh, ta média do té nadace. Eh, bylo, byl to dobrovolný a vlastně jakýsi dar těch majitelů nebo dobrovolné převedení. A je tady tedy silná vazba na vládu. Takže to je taková stručná odpověď na vaši otázku. Kontrola vlády na tou nadací, eh, tam, tam je to nadměrná kontrola. Je to, je, jako v podstatě se vměšují. No, takže je tam pří, není to přímá kontrola, ale prostřednictvím těch osob, které jsou členy stejné strany nebo jak to je. Je to tak, dobře. Eh, děkuji, Silvia Kosta. Já mám pocit, že situace v Maďarsku je, se stále zhoršuje. Musíme mm, to zmínit, protože tady v podstatě došlo k eskalaci. V roce 2017 ta, eh, přišel ten zákon o stanění, eh, větším stanění Eh, reklamy na 7,3% a to vlastně také vyvinulo tlak na nezávislá média a eh, veřejný eh, rozhlas a televizní vysílání je vlastně zcela nekritické proti vládě ohledně migrační politiky a dále ta tisková média se spojila, nebo různá média se spojila Možná, že to převedení nebo ten dar byl možná dobrovolný, ale v podstatě eh, je k tomu možná donutili zadními vrátky a Politicky závažné je, že se to stalo přesto, že komise společně s parlamentem spustila řízení podle článku 7. O to je to závažnější. Je zřejmé, že eh, jsou k těmto věcem zcela lhostejní. Vy jste tady hovořili o monitoringu prostřednictvím Florence institutu, pokud jde o nezávislost Zajímalo by mě, jestli komise má možnost nějakým způsobem zasáhnout, tak aby se řeklo, že kontrolní orgány nebo že ty příslušné orgány již nejsou svobodné. Prosím o odpověď. A ano, my tam, až tam bude nová směrnice o audiovizuální, audiovizuálních mediálních službách, tak tam by to, přesto by to šlo, protože tam se zavádí nezávislý e, dohled a příslušná ustanovení, jde také o funkční nezávislost a směrnice jakmile vstoupí v platnost, tak bude muset být inkorporována do eh, národního práva do konce roku 2020, ale v podstatě eh, mm, s tím postupně můžeme začít. Děkuji. Hlásí se celá řada kolegů a protože nemáme mnoho času, tak se prosím omezte každý na jednu minutu. Máme zde také paní Sargentini, která byla spravodajkou ve výboru Libe, který je příslušný pro eh, otázky související se situací v Maďarsku. A pokud s tím budete souhlasit, tak eh, hosté eh, se ke slovu dostávají málo kdy, tak proto bych nejprve dala čle, slovo našim členům a vám dám slovo až závěrem, pokud souhlasíte. Kolega Zver. Hvala lepa za možnost, da postavim vprašanje. Najprej naj povím, da mini už... Děkuji za příležitost položit otázku. Já musím říct, že nejsem eh, rád, eh, že výbor kritizuje jednu z vlád našich členských země. Jaká kritéria, podle jakých kritérií tedy tyto vlády vybíráte? Podle mých informací je, jsou média, média více vyvážená v Maďarsku než ve Slovensku. My nemáme vyvážené nezastoupení politických názorů v médiích. Jaký je váš názor na to, jak tedy vybíráte vlády, které řešíte? Já mám pocit, že to bylo na mě tady. Hm. Pan Monte, podle jakých kritérií si komise vybírá vlády, které takto posuzuje? My, Media Monitor, monitor mediální plurality se týká všech členských zemí. Je to komparativní ekonomická a právní analýza situace v jednotlivých členských zemích. Co vyplývá z toho monitoru, je, že žádný členský stát není imunní vůči rizikům. Rizika jsou všude. Ehm, situace v roce 19, 2017 v Maďarsku byla ehm, prezentovala určitá rizika. Například co se týče státní regulace zdrojů a podpor mediálního sektoru takže ekonomická podpora mediální, médií, které byly blíže mládě. Mm, to bylo kritické riziko, 97% je velmi vysoké. Pak tam byla koncentrace vlastnictví, křížové koncentrace, mm, vliv um, majitele na um, obsah, politické a tak dále. Různá kritéria. A my jsme se zeptali Florenského institutu, aby mm, navázal na Alízu z roku 2017 ve světle posledního vývě. Například zda se to konglomerát zlepší nebo zhorší, co se týče plurality médií a svobody v Maďarsku a nebo se to riziko zhorší ehm, nebo sníží v důsledku té transakce. Děkuji. Já vycházím z toho, že komise jako strážkyně smluv v každém členském státě posuzuje, zda se dodržují smlouvy a, daném, a pokud přís, mm, ne, tak jedná, bez ohledu na to, o jaký členský stát se jedná. Pan Boško. Já bych souhlasila s panem Zverem. Jsou státy, kde situace je ještě horší. Malta, Slovensko, tam jsou novináři vražděni, ale o těch nemluvíme. To se u nás neděje. Ale dobře, několik faktů. V EU máte řadu mediálních holdingů. Frankfurt Allgemeine třeba, Guardian. A tam není problém to je holding, který není problematický, ale v Maďarsku je to považováno za e, problematické patrně proto, že máme konzervativní křesťanské demokratická média, která mají národní strategii, to je důležitý projekt. Bez eh, pochyby to je ten důvod. Vy jste mluvil o Florenském institutu, že ještě nedokončili analýzu srovnávací, ale Maďarský institut již připravil novou analýzu. A Maďarský institut říká, že CEPMF a jeho vytvoření mění jenom strukturu, nikoli obsah mediální krajiny. Ještě jednu minutu, prosím, toto je důležité. Maďarsko, tam je tři, o tři miliony lidí víc, kteří čtou kriti, vládě kritická média, než provládní média. Takže 31% je pro vládní, v tom, co čte v médiích. anti Club je mm, například největší vysílací e, združení, tedy televizní, a ty jsou protivládní. Mnoho médií je kritické vůči vládě a mají větší sledovanost než ta provládní. Takže to jsem chtěla říci, že je tady stále nepoměr, nikdo je neomezuje Eh, aby nedávali kritické stanovisko a nikdo neomezuje ani svobodu novinářů. Děkuji. Pane Monty, chcete k tomu něco říci? Velice stručně, děkuji vám. Eh, já se s vámi mohu podělit tedy o zjištění Maďarského institutu a Florenského institutu. Mediální monitor probíhá každý rok to vám mohu poskytnout. Eh, rizika nejsou jenom v Maďarsku, jsou v Itálii, v Německu, všude. Co my jsme v tomto případě eh, měli dělat vzhledem k této transakci, vytvoření toho konglomerátu, tak jsme měli provést dodatečnou studii, která by doplnila zjištění z roku 2017 pro Maďarsko. Pak bude další mediální monitor na všechny členské státy. Eh, můžete mi poslat ta zjištění eh, Maďarského institutu. Možná se s vámi můžu podělit o toto. Kolegyně Šojdrová, prosím. Media jsou pilířem demokracie Eh, to víme a proto každá vláda má tendenci média ovlivňovat. To jako politici víme, chce a proto o to víc eh, veřejn, mm, parlament národní i evropský musí střežit nezávislost médií. Proto s tím velmi souhlasím. Ale pane eh, Abamonte, proč nezmiňujete mezi rizikovými zeměmi Českou republiku? Tam premiér vlastní nejvlivnější tisková média to je prostě eh, zásadní riziko pro demokracii v české republice my jsme o tom diskutovali a když tato diskuze na výboru libe byla tak se také zúčastnili zástupci médií kterým eh, toto leželo na srdci a vyjádřili se. možná je mi trochu líto že z maďarska nikdo nepřijel eh, z novinářů který by třeba svědčil o té situaci. jinak je třeba střežit nezávislost a pluralitu médií čili já si myslím že je správně že o tom diskutujeme ale buďme objektivní. Vše měřme stejným metrem. Děkuji. Also wenn ich dazu was sagen darf, wir haben heute diese... Pokud tedy mohu něco, pokud mohu něco dodat, dnes máme Maďarsko na pořadu jednání a myslím právem, protože tam došlo ke znepokojivému vývoji voji. Samozřejmě víme také, že rizika jsou i v jiných členských zemích. A o to důležitější je, aby náš výbor se zabýval otázkou mediální plurality a rozmanitosti médií v různých evropských zemích. A samozřejmě je, e, musíme měřit všem stejným metrem. E, příklad RTL. Maďarsku je jedno z Ehm, mála médií, které ještě může vysílat a tam jen, můžeme za to poděkovat jenom intervenci ehm, Ruské um, komise, um, díky které se museli změnit pravidla pro zdanění daní, jinak by už asi nemohla RTL tam působit, protože už by si to nemohli dovolit. Tak je to jednoduché. Doufám, že to říkám také zřetelně, že je správné, že komise nejenom v Maďarsku, ale všude v Evropské unii se trošičku přesněji na to, jak se dívá. My všichni víme, že mediální pluralita a rozmanitost je ne- nezbytnou součástí funkční demokracie. Proto musíme všichni zajišťovat, aby skutečně všude bylo E, toto zaručeno, aby byly řádné podmínky pro novináře, aby mohli svoji práci vykonávat jako ta čtvrtá moc ve státě. Možná by komise e, mohla dát přehled prací e, z různých studií mediálního centra, které přišly přes Benátskou komisi, abychom viděli, které státy nebo ve kterých zemích je kritická situace, eh, jaký je ten vývoj, když se nepodíváme jenom na jeden rok, ale na dlouhodobý vývoj, abychom viděli, jaké tam jsou tendence. Možná toto bychom mohli dostat od komise. Paní z Argentiny, prosím. Thank you, Chair, and thank you for... Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, že mám možnost položit eh, dnes otázky. A zvláště bych chtěla poděkovat za to, že toto máme eh, na pořadu dne. Hodně mm, slyším eh, tady v těchto věcech, ale chtěla bych říct našich, našim kolegům, že budete, mm, eh, mm, že asi zanedlouho budeme hlasovat na plenárce o usnesení o situaci na Slovensku, Maltě po zavraždění dvou investigativních novinářů. A myslím si, že pak podle můžeme počítat s vaší podporou. Paní předsedkyně, také jménem eh, eh, mé kolegy mm, Benedek Lahor. Chtěla bych lépe pochopit eh, toto. Teď, když nemáme, žád, nemáme možnost, aby se komise podívala na otázky soutěže, tak jsem to aspoň pochopila. Jestli je tu nějaká možnost podívat se na otázky související se státní pomocí, e, protože e, veřejné stanice, e, které jsou financovány ze státu, mají určitá pravidla, co se týče určitý nezávislosti a pluralistických hlasů. Je tady nějaká možnost? A další věc, kterou bych ráda vyzdvihla. Maďarská, no, majitele maďarských médií eh, začínají expandovat i jinam eh, v rámci Unie, eh, například téma Sloven, Slovinsko a také mimo Unii, Makedonie. A ráda bych se podívala i na toto téma. Děkuji. Ano, děkuji. Pane Abamante, prosím. Jak jste právě řekla, tak nejprve tak musím říct, že s, Media Monitor pokrývá všechny členské státy Evropské unie a když třeba tady máme jako něco, ještě jako benátskou komisi, mohu vám se s vámi podělit o tyto informace k nástrojům. Máte pravdu, regulace eh, vůzy tady ta neplatí a eh, toto, v tomto nařízení eh, se neříká nic o rozhodování toho, jak výjmout třeba transakci z kontroly v, zemi, v dané zemi. Ale pravidla státní pomoci finanční, ta se tady se uplatňují kartelová práva, a e, ta tady třeba zneužívání mocenské pozice na trhu a podobně. Ta tady e, platí, to znamená, já vám podám zprávu e, z diskusí s našimi kolegy z DigiComp a ti se podívají na tuto konkrétní záležitost. Okay. Dobře, děkuji. Bohužel musíme diskusi ukončit, ale jsem si jistá, že Ehm, jsme se tímto tématem asi nezabývali ehm, naposledy, když to dnes bylo konkrétně o Maďarsku. Eh, budeme to dále sledovat. Myslím, že všichni jsou velmi zvědaví eh, na to, co vypracuje eh, Institut ehm, Florencí. A určitě budeme sledovat vývoj, obzvláště v Maďarsku, a to kriticky. Ehm, pochopila jsem komisi tak, že ehm, to také, v tom také bude pokračovat nejenom ve vztahu k Maďarsku, ale že bude sledovat všechna země, kde hrozí určitá nebezpečí. Tam se na to zvláště budeme koncentrovat, tak, aby se nám nic nevymklo eh, z ruky. Děkuji mnohokrát, že jste podal informace o stavu věci a byli bychom velice vděční, kdybyste nás i nadále informoval o aktuální situaci, eh, hlavně až bude hotová ona studie eh, příslušného institutu a že nám podáte o tom informaci. Děkuji ještě jednou, že jste dnes byl mezi námi. Tak, chtěla bych poprosit všechny ty, kteří nejsou členy Evropského parlamentu a kteří Ehm, nějak ne ehm, jsou zaangažováni do zasedání koordinátorů.